Ehm, zahájit eh, zasedání, které bylo přerušeno 14. dubna letošního roku. Milí kolegové, kolegyně. Většina z nás přesně jistě ví, ehm, co dělali 26. dubna roku 1986.